prostu kartkę, bo 10 sekund w Kazachstanie chciałbym powiedzieć, dobrze? Oui, c'est pas. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové. Please take your seats. Dear friends, if I could ask you Milí kolegové, to go. Milí kolegové, prosím vás, aby jsme to urychlili. Posaďte se prosím na svá místa.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 Uh, Drazí přátelé, zahájím naše zasedání za jednu minutu, takže prosím zaujměte místa. Otvírám pošedzeně. Tímto zahajuji naše zasedání a připomínám